Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Omlouváme se za spožděný začátek. Očekávali jsme eh, pana P. Balkse, nicméně on nás požádal, ať začneme bez něj, s tím, že přijde později. Já jsem Michael Cashman a je mi velkým potěšením předsedat tomuto slyšení jako zpravodaje k druhému přeskumu dohody z Kotonu. Jsem velmi rád, že zde vidím několik známých tváří europoslanců a kolegů. Vítáme zde také všechny návštěvníky zvenčí, velvyslance, zástupce zemí AKT a další. Toto slyšení, jak víte, přichází skutečně v pravý čas. A to po přijetí velmi vážných antihomosexuálních zákonů v Ugandě a po schválení podobných legislativních balíčků v Nigerii. Usnesení Evropského parlamentu je velmi explicitní v tom, že vyjadřujeme obavy a odsuzujeme takovouto legislativu. Jak někteří z vás víte, v združeném parlamentním zasedání AKT EU minulý týden proběhla také velmi ostrá debata my se zde setkáváme samozřejmě, tak říkajíc, v předvečer afrického samitu, který proběhne příští týden. Natolik se omezím ve svém úvodu. Samozřejmě ostatní kolegové jistě vyjádří své vlastní názory, stejně jako naši návštěvníci. Nicméně nejprve si vyslechneme prezentaci jedné studie. Jedná se o studii ECDPM, Evropského centra pro zprávu rozvojové politiky. Jsem přesvědčen, že mnozí z vás najdete kopii této studie ve svých složkách, pakliže nikoli, zažádejte si a dostanete výtisk. ECDPM se zabývá zlepšováním vztahu mezi Evropskou unii a našimi partnery v Africe, Karibské oblasti a Tichomoří. Je to už zavedená agentura s velmi dobrou reputací a zastupuje ji zde tady pán Jean Bassiet, který tuto studii bude prezentovat a tím tomu s velkou radostí předávám slovo. Máte zhruba 20 minut a vidíme, že na obrazovkách jste nám připravili prezentaci, takže prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Je mi velkým potěšením zde zastupovat uh, tuto nezávislou nadaci, která pracuje s Evropskou unii a zeměmi AKT, abych vám prezentoval stručné závěry této komplexní studie zabývající se organizací lidskoprávního dialogu se zeměmi AKT. Jak víme, v dohodě s Kotonu je několik ustanovení, zejména článek 8, která toto upravují. Když dovolíte, velmi rychle vám představím hlavní závěry naší studie. Začít bych měl však tím, že řeknu, že pokusit se hodnotit kvalitu politického dialogu o lidských právech je skutečně obtížný úkol. Jak si dovedete jistě představit, mnoho z těchto dialogů probíhá neformálně, za zavřenými dveřmi, k dispozici je jen velmi málo dokumentů, co, kde, kdy a jak se děje, takže není vůbec snadné najít doklady Fungujeme proto hlavně na bázi výročních zpráv o lidských právech a samozřejmě formalizovaná verze našich dialogů se odehrává přímo v terénu. Hovoříme s klíčovými aktéry v zemích, které analyzujeme. Nicméně není to žádná eh, přehnaná věda. To, co zde budu prezentovat, je to takový pohled zvenčí lidskoprávní, na, na lidskoprávní dialog. A není to aby se tak řeklo, ani tak fotografie s nějakým extra vysokým rozlišením, je to spíše letecký snímek celé situace. Takže, konference v Lome 3 v roce 1985 zahájila lidskoprávní dialog a od té doby se tento dialog zintenzivňuje. V dohodě z Kotonu pak existuje celá infrastruktura, zejména v článku 8, kde se zahrnují principy Eh, pro jednání, například to, že tento dialog má zahrnovat také občanskou společnost a všechny ostatní aktéry. V článku 8 se více méně popisuje také, jak se tento dialog má organizovat. Dále se říká, že lidskoprávní dialog je součástí větší agendy všech prvků důležité pro vztahy s těmito zeměmi. Lidská práva jsou jedním prvkem. Hovoří se tam také o modalitách a pragmatismu celého přístupu. Každá země je jiná, takže závisí na organizaci. Nicméně ten dialog má být pravidelný. Pravidelný při flexibilitě a použití všech možných formálních a neformálních scénářů. Takže tolik k situaci. Samozřejmě článek 8 neexistuje izolovaně. Lidská práva řešíme v článku 8, ale kanálů pro diskusi o lidských právech je celá řada. V nedávné změně dohody z Kotonu byl zahájen intenzivněný politický dialog, tak abychom mohli zacházet hlouběji do určitých kritických témat a abychom se mohli vyhnout aplikaci článku 96, což je takový, eh, což je takový prostředek eh, poslední záchrany, který umožňuje pozastavit článek 8 a používat by se příliš neměl. Než se podíváme na fungování architektury v praxi, je potřeba konstatovat, že mnoho věcí se za posledních několik let změnilo. Všichni víme, že tzv. arabské jaro byl budíček pro Evropu v tom smyslu, že Evropská unie a asi spíš eh, všem ostatním diktuje svou stabilitu a jen velmi málo hodnot což eh, de facto znamenalo, že lidská práva byly ve vnější činnosti EU posazena najednou na mnohem vyšší příčku. To vše je zahrnuto ve strategickém rámcovém a akčním plánu pro lidská práva a demokracie. Jak řekla mnohokrát baronka Ešnová, lidská práva by měly být tou pomyslnou stříbrnou nití v naší veškeré vnější činnosti. Členské státy i komise se shodují, že lidská práva je potřeba upřednostnit v našich vztazích ostatními státy. V rámci této architektury nemáme jenom dialog. Existuje zde celá řada jiných nástrojů a lidskoprávních strategií, které jsou rozpracovávány jednotlivými delegacemi. Máme různé pokyny, demarše politických úřadů, vyjadřování, obav a tak dále. A pak máme celou řadu i finančních nástrojů, které můžeme na podporu lidských práv použít. Jako poznámka pod čarou mi dovolte e, říci toto v roce 2011 komise přeskoumávala vše, co učinila v oblasti lidských práv. Bylo to velmi komplexní a jedno z hlavních doporučení bylo, že lidská práva se musí dostat ven z toho svého malého geta, musí být přestá, přestáno vnímána jako něco izolovaného, musí začít být chápána v kontextu. To je tady jedno doporučení z mnoha a já je tady nebudu všechny předčítat. Nyní se tedy podívejme, jak věci fungují v kontextu v terénu. Evropský parlament zadal tuto studii a chtěla bychom sledovali dvě věci. Jednak komplexnost tohoto lidskoprávního dialogu. Zda tedy řešíme pouze aktuální témata, nebo zda lidská práva a dialog jsou jaksi obecnější. To znamená, to je důležité z hlediska substance i participace. Zkoumáme zaangažovanost ostatních aktérů, efektivitu celého procesu a roli členských států. Samozřejmě ani komise v tomto není sama. I členské státy zde mají určité úkoly. Zkoumáme, zda práce funguje, tedy zda má potřebné dopady a jak ji lze zlepšit, což je velmi důležité, jak lze lidskoprávní dialog zlepšit. Eh, zkoumali jsme vzorek zemí z různých regionů v Africe, kde jsou různé situace, Eh, různé lidskoprávní výzvy a se kterými má i Evropská unie různé vztahy. Některé země jsou méně závislé, eh, některé jsou více závislé. Eh, máme tam také Zimbabwe, což je země, kde je článek 8 pozastaven. Je to skutečně náhodný vzorek a má představovat reprezentativní obrázek o celé situaci. Teď tedy, eh, měli jsme několik otázek, co se týká kvality toho dialogu. Podívejme se nejprve na jeho komplexnost. Tady jsou závěry poměrně jasné. Evropská unie se samozřejmě snaží vstupovat do dialogu s vládami a všemi agenturami, nicméně ve všech e, zkoumaných zemích dochází i k zapojení občanské společnosti a ostatních aktérů a kvalita dialogu se postupně zlepšuje. Samozřejmě stále existují rozdíly, jak se věci dělají v praxi, nicméně globálně řečeno ta inkluzivita tu je, ačkoliv by občas mohla být větší. Co se týká eh, podstaty, tady máme velké výzvy. V článku 8, jak jsem říkal, se řeší úplně všechno, takže lidská práva jsou často až bodem 23 na pořadu jednání nebo tak nějak a to není dobrý formát, protože velmi často se diskuse rozmělňuje. To je klíčové, klíčový nález. Jinde máme dedikované komise a výbory, které lidská práva řeší, tady to máme pouze v článku 8 a to má svá omezení. A vzhledem k tomu, že programy jsou velmi plné, můžeme být velmi, musíme být velmi selektivní k tomu, co na, na, na, na něj dáme a musíme samozřejmě také zajistit nějakou následnost odpovědnou činnost, což navazuje přímo na strukturu článku 8. V jiných zemích, kde jsme prováděli přeskum, které mají jiné kanály, jako je například Nigérie, pro diskutování lidských práv, tam snad by toto mohla být občo- možnost na zlepšení našeho záměření. Přístup různých zemích eh, se také hodně eh, různí, protože někde můžete na program takovýchto jednání dát v podstatě cokoliv a jinde je to velmi restriktivní. Nicméně následné akce jsou velmi důležité. A pak to rozměrňování programu v tom smyslu, že často se hovoří pouze o aktuálních tématech a ne obecně. Za třetí eh, je velmi nesnadné zajistit kontinuitu. A tady je velmi důležité, aby aktéři v EU pakliže chtějí prosazovat nějaký program, se zaměřili na střednědobé investice pro práci v lidskoprávní oblasti, zejména na nejkritičtějších tématech. Takže kontinuita. Zjistili jsme také zvyšující se propojení mezi nefinančními a finančními instrumenty, to znamená mezi dialogem a přímými finančními podporami a tak dále. Ovšem Zatím se nám ještě nepodařilo dosáhnout mainstreamingu lidských práv. Samozřejmě musíme se zaměřovat na lidská práva ve všech sektorech, ve zdravotnictví, vzdělávání a tak dále. A čím dál tím více delegací jde za rámec dialogu a podniká daleko více aktivit. To je velmi důležitý mezník. Myslíme si, že delegace se v této věci zlepšují, ale ještě jim zbývá e, velký kus cesty. A další bod je velmi důležitý. Role členských států Evropské unie. Eh, všechny členské státy obecně za to participují. V některých státech je harmonizace velká, což posiluje dialog. Samozřejmě, když mluvíme jedním evropským hlasem, je to lepší, než v jiných zemích, a to jsme jasně viděli v té evaluaci z roku 2011. Je to lepší, než když tento jednotný evropský hlas chybí a pak ta evropská agenda je velmi fragmentovaná. Členské státy mají různé zájmy a tím pádem v takové situaci můžeme zapomenout na jakýkoliv pákový efekt, který by naše intervence mohly mít. Nicméně míra harmonizace se zvyšuje a to je pozitivní. Dopady jak jsem říkal, je to velmi důležitá věc. Zájmy Evropské unie se do tohoto mohou vměšovat a ovlivňovat naše stanovisko v dialozích. Dialog může být pozitivní a v některých případech, které jsme zkoumali, vidíme, že lze pracovat konstruktivně, že lze zaangažovat občanskou společnost a tak dále. To znamená, vidíme zde příklady pozitivního dopadu tohoto dialogu, ale máme zde i situace, kde se vše pouze blokuje, takže závisí hlavně na taktice, jakou EU používá. Máme agendu, jak co dělat, a nejde pouze o strategii, ale také o taktiku. Samozřejmě pakliže bude zájem, mohu to rozvést později. Pane předsedo, abych vás moc nezdržoval, dovolte mi teď přejít k závěrům. Eh, této krátké obecné studie. Závěry jsou tři. Z terénu jasně vidíme, že Evropská unie musí zůstat jednotná. Eh, naše hodnoty jsou do značné míry sdíleny a univerzální. Takže je dobře, že je obhajujeme, ale musíme být realističtí. V tom smyslu, že vždy v Evropě budou určité nesoudržnosti, což bude omezovat naši důvěryhodnost v očích našich partnerů AKT. Musíme být realističtí, protože ve finále ten pákový efekt eh, vlivu zvnějška může být velmi omezený. Musíme si uvědomit, že toto je otázka pákového efektu. Někteří lidé dokonce říkají, že pákový efekt ze strany EU se snižuje. Eh, Zároveň musíme africkým a jiným státům umožnit vyvíjet vlastní systém, to znamená, nesmíme nikomu nic vnucovat. To je velmi důležité a často to slýcháme eh, ze strany partnerů AKT. Oni nám říkají, podívejte, musíte zohlednit i historické trajektorie lidských práv v našich státech. Vše je zasazeno v kontextu, nemůžete ignorovat kulturu ani nic jiného, takže když na to zapomeneme, dochází spíše ke konfrontacím než k dialogům. Což neznamená, že ta bitva, kterou bojujeme, je nesprávná. Spíš to znamená, že určité faktory místní kultury a tak dále znamenají, že když neuděláme to a to, tak nedospějeme k tomu a tomu. Za další, pakliže jsme příliš normativní, jakožto Evropská unie nebo agentura nebo kdokoliv jiný, tak tento přístup je určitým způsobem omezený, takže musíme vždy ke kontextu přistupovat v dané situaci a musíme zvažovat, jaké pákové efekty zde můžeme využít, jaké pobídky můžeme vytvořit, jaká partnerství můžeme vytvořit, s jakými partnery můžeme vstupovat do dialogu. To je velmi důležitá otázka, pakliže chceme dosáhnout eh, nějakého většího vlivu. Eh, k tomu nás vyzývají země AKT téměř neustále a eh, mm, z toho plyne třetí závěr, to znamená, nesmíme mít jasno ne, jenom v našich hodnotách, ale i v našich zájmech. V přeskumu z roku 2011 vidíme, že v některých státech je Evropská unie velmi, aby se tak řeklo, tichá, velmi potichu, zejména proto, že v těch zemích máme velké zájmy. Ale to je přístup, který dnes již není možný. Musíme být transparentnější, musíme být důvěryhodnější vůči našim partnerům. Takže toto jsou naše tři e, závěry. E, je to všechno v podstatě otázka toho pomyslného koně u té pomyslné vody kterého nedonutíte pít. Je potřeba zkoumat pozitivní příklady pobídek pro podporu tohoto dialogu. Je možné eh, je nutné zvážit, že nejenom finanční podpora nebo naopak sankce povedou k tomu, co chceme. Je zkrátka potřeba podívat se na tuto situaci v kontextu. Ve finále, to jsme viděli i v roce 2011, vidíme, že na podporu lidských práv lze učinit mnoho. Máme dialogy, podporu občanské společnosti, podporu lidskoprávních vládních institucí, eh, lidskoprávní mainstreamy tak a, tak a tak dále, ale ve finále v dané společnosti aby eh, se tyto akce změnily na dopad, na změnu chování, změnu společnosti, tak to je velmi složitý proces, a to v jakékoliv společnosti, podíváte-li se na naše dějiny, i my jsme si prošli tím kolečkem, než jsme dospěli té lidskoprávní kultury, kterou máme dnes. Takže tento proces změny a jeho výsledky představují velkou výzvu pro Evropskou unii a jakéhokoliv dalšího investora. E, jaká jsou doporučení? Nebudu zabíhat příliš do podrobností, ale doporučení jsou čtyři na zlepšení kvality dialogu. A opět opakuji, Kvalita se za poslední roky významným způsobem zlepšuje. Vidíme, že delegace se skutečně snaží být citlivé vůči kontextu, zahajují dialog s vládami a ostatními aktéry. Nicméně jsme stejně ve svém přeskumu formulovali tato čtyři doporučení. Jednak eh, tento dialog může být strategičtější a strukturovanější. Ano, eh, ten dialog existuje, ale je příliš ad hoc, není dostatečně pravidelný. Eh, ona ta regularizace není jednoduchá, ale věříme, že rozšířením strategické struktury toho dialogu můžeme tohoto zlepšení dosáhnout a tím bychom řešili ty otázky, jaké vidíme tam na snímku. Co je přijatelné a proveditelné v kontextu, co máme prosazovat abychom byli úspěšní. Neříkáme, že jiná témata jsou málo důležitá, ale pakliže jsou to témata konfrontační, tak je to určitý problém. Takže co vůbec e, napíšeme do programu? Často se říká, že lidskoprávní dialogy nejsou připraveny, často se hovoří pouze o aktuálních tématech, ale přesto může pomoci e, vyšší míra znalostí, jak podporovat dialog. I Evropský parlament zde může hrát roli, tím, že se zaměří na ty skutečně drobné podrobnosti eh, lidskoprávní implementace v jednotlivých státech. Samozřejmě univerzální přístup neexistuje, ale Evropský parlament by se snad aspoň mohl zaměřit na konkrétní taktiku používanou v jednotlivých státech, tak aby mohl probíhat dobře informovaný, interaktivní a strukturovaný politický dialog. E, pro tuto rozpravu je snad asi nejdůležitější druhé doporučení. Jak jste řekl, pane předsedo, jsme v kritické fázi a je potřeba přeskoumat možnosti, jak tento lidskoprávní dialog ještě více zlegitimizovat z hlediska Evropy. Legiti- legitimně můžeme tvrdit, že jako Evropská unie zastupujeme hodnoty, ale pak, když chceme tyto hodnoty prosazovat i navenek, možná je potřeba získat i jiné formy, jiné podoby legitimity. A jaké to jsou? E, jednak Eh, vyšší harmonizace s místními lidskoprávními agendami. I v těchto státech existuje mnoho různých lidskoprávních bitev na různých úrovních zprávy a je potřeba nalézt dobrou synchronizaci mezi těmito agendami a agendou EU. Je potřeba podporovat kontinentální instituce na podporu lidských práv. Africká unie je tady příklad. Oni mají různé komise na podporu i této agendy a úzké vztahy s nimi nám mohou pomoci vyhnout se polarizaci eh, strategie evropské versus strategie africké. Takže posílení vztahu s Africkou unii, spoléhání na mezinárodní nástroje, jako je UPN a tak dále a tak dále. Já nebudu zabíhat do podrobností, ale zkrátka nesmíme být vnímáni jen jako někdo, kdo vnucuje všem ostatním svou vlastní agendu. Je potřeba, aby i ty místní strany přímo v terénu e, získaly pod pojem vlastnictví této agendy. E, není možné pouze prosazovat svou e, za tu cenu, že si ostatní budou myslet, že jim to vnucujeme. A tím implikujeme samozřejmě i reciprocitu. E, země AKT často mají pocit, že e, se nedbá těch lidskoprávních témat, která oni považují za důležitá. Takže to je pro nás skutečně asi nejzajímavější doporučení v tuto fázi. Za třetí, to je klasická věc, orientace na výsledky a monitoring lidskoprávního dialogu. Samozřejmě dialogy probíhají většinou dvakrát nebo třikrát ročně, ale ten proces následného přeskumu, zda se tedy dosahuje výsledku a jaké ty výsledky jsou, to se už neděje. E, velmi často krátkodobé výsledky velmi rychle opět zmizí, takže je potřeba skutečně sledovat výsledkovost tohoto procesu a návaznost. Musíme zjistit, jaké jsou skutečné výsledky našeho procesu jednání, a to je velmi zajímavá věc, je to téma, které delegace začínají pomalu, ale jistě otevírat. No a nakonec poslední doporučení, to je rovněž doporučení velmi důležité, a to, že tento dialog není izolovaný. Pakliže chceme mít kvalitní dialog, je potřeba zajistit, finanční podporu i pro lidskoprávní agendu. Takže nejde pouze o klasické lidskoprávní nástroje, to je velmi důležité, ale na úrovni EU lze dělat mnohem, mnohem více na podporu kultury lidských práv. Je možné řešit konkrétní výzvy, rozvojové výzvy a tak dále, takže to je to známé propojení mezi rozvojem a lidskými právy. Aby lidská práva už neexistovala izolována v getu, aby byla propojena se zájmy občanů. A to je podle našeho názoru něco, co se vyvíjí, vyvíjí se to správným směrem, ale rozhodně zde je ještě možnost dopad této rozvojové pomoci posílit. Ať už sektor, formou sektorové pomoci, nebo pomoci firmám, nebo pom prostřednictvím jiných e, finančních nástrojů, tak aby ten lidskoprávní dialog nevysel ve váku, ale aby byl zapojen do širšího kontextu naší politiky. V několika zemích se objevili místní aktéři, kteří přímo říkají, Evropská unie by měla investovat více do institucionálních struktur v daných státech, tak aby ty agentury a instituce mohly prosazovat prosazovat lidská práva nejenom na úrovni občanské společnosti, ale i na úrovni státních institucí. Takže takovéto institucionální investice mohou mít pozitivní dopady jak v krátkém, tak v středním horizontu. Takže tolik, pane předsedo, bylo velmi stručně schrnutí těch hlavních bodů studie o e, politickém dialogu se zeměmi, s některými vybranými zeměmi AKT samozřejmě. Kdybychom si vybrali jiné státy do toho vzorku, e, vypadala by situace trošku jinak, ale celkově by, myslím si, byla úplně stejná. Děkuji vám. Uh, thank you very much, Jean. Děkuji vám, Jeanne za tento velmi zajímavý pohled na věc. Já už nevím, jak jste to řekl úplně přesně, ale eh, řekl jste něco v tom smyslu, že je třeba pokusit se eh, posoudit eh, pokrok toho dialogu, i když občas probíhá způsobem nestrukturovaným, ovšem v oblastech, které jsou takové hodně soukromé, to může být nebezpečné. Každopádně tady zasněla ještě další doporučení s důrazem na strategická partnerství s regionálními a celokontinentálními organizacemi. Jinak samozřejmě se můžeme dostat do situace, eh, kde mohou být zbytečně odpírána řešení, která jsou v podstatě při ruce. Já musím říct, že eh, nám se podařilo za pět let eh, vybudovat eh, velice dobrý vztah a já vím také, že pan komisař, který už je mezi námi, má velice blízko k hájení lidských práv různých skupin, zejména skupin, které jsou slabší. A já myslím, že ono se to reflektovalo také Eh, minulý týden, kdy my jsme sice přešli směrem k článku 8, ale eh, v podstatě eh, jsme nedosáhli zase nějakého velkého pokroku. A myslím, že teď dostáváme na území, které je velice citlivé. My a AKT musíme spolu hovořit velice pečlivě a citlivě. Pokud máme eh, v karibské oblasti nebo v Africe problémy, tak eh, řešení eh, těch problémů musí vznikat místně. A já jsem přesvědčen, pane komisaře, že vy podporujete přístup založený na dialogu. Otázka je v rámci tohoto politického dialogu, jak reagovat na situace, kdy se neplní očekávání. Třeba v kontextu Ugandy eh, budeme mít politický dialog tento pátek a my to budeme sledovat samozřejmě. A otázka je, eh, proč tedy postupně se se eh, posouvat eh, směrem eh, k katastrofě, když můžeme mít zrak napřený směrem ke hvězdám. No, pane komisaři, když dovolíte, já vám nyní dám slovo, abyste nám řekl to, čím chcete přispět do této debaty. Děkuji, Michael. Je pravda, že dialog s EU o článku 8 Eh, dohody z Kotonu eh, je klíčovým nástrojem pro posílení vztahu mezi eh, Evropskou unii a zeměmi AKT. Je to náš primární nástroj, abychom se lépe rozuměli, definovali vlastní priority a měli společný program. Článek 8 je o dialogu s příslušnou stranou, ne o té straně. Znamená to, že je to příležitost hovořit o věcech, jako je základní bezpečnost, regionální záležitosti, eh, obchodování se zbraněmi, migrace, zpráva eh, státu a tak dále. To je toho celá řada. Politický dialog je klíčovým instrumentem, zejména v oblasti lidských práv eh, v zemích AKT. Evropský diplomatický servis v současné době eh, se snaží dát dohromady přehled různých osvědčených postupů v politickém dialogu a v lidských práv, čili eh, také eh, v rámci strukturovaného dialogu s, řešíme také otázku lidských práv. Eh, musí tam být pravidelnost, inkluzivita a úsilí o zlepšení. A v této eh, souvislosti, a nejenom v této souvislosti, ale i také podle té studie, kterou jsme si tady vyslechli, takto charizmaticky podanou, je pro komisi eh, velice ceným zdrojem. Já musím říci, že podle článku 8 máme celou řadu osvědčených postupů a i výsledků článek 8 může být skutečně to vhodnou platformou. Například eh, Rwanda, ZD vláda se eh, rozhodla, eh, že zruší trest smrti na základě právě článku 8. A bylo by tedy dobré, kdyby Evropská unie spustila dialog v oblasti lidských práv jako Eh, no, pokračování doporučení. Eh, článek 8 také může pomoci řídit země, které jsou zmítány krizi, jako je třeba Mali. Eh, vláda zde spolu s parlamentem přijala plán vybřednutí z krize v březnu 2013 a toto připravuje půdu pro obnovení dialogu podle článku 8. A tento politický dialog bude základem politické podpory Evropské unie pro postupné naplňování tohoto vládního parlamentního plánu, eh, který by měl obnovit eh, pořádek a právo v Málii podobně Togo, eh, Guinea a Malawi nám mohou tímto způsobem pomoci eh, zmírnit násilí. A také třeba Etiopie a Gabon eh, zde také mohou pomoci dialektických právech. Země jako Ruanda, Senegal, Botswana a Ghana, eh, třeba Senna, tam máme konflikty, také domácí lidská práva, otázka také eh, zdraví a lidských práv Gineji a tak dále. To jsou další příklady. Eh, článek, který 8 pomáhá také v Demokratické republice Kongo, pokud se týče navrácení uprchlíku po konfliktu. Také Eh, už došlo k, eh, nebo řeší se otázka eh, dialogu s opozicí, médií a podobně. Další doporučení jde zde tedy o to, aby byl dialog, politický dialog strukturovanější, tak to velice vítáme, toto doporučíme. Eh, ten článek 8 eh, to není jenom eh, takový nástroj, který se tu a tam použije. Měl by to být nástroj pravidelného dialogu, protože on má opravdu potenciál přinášet velmi dobré výsledky. My jsme zažili poměrně výrazné změny, úřady změní, a uvedu jako příklad Burundi. Ano, tam skutečně došlo ke zlepšení, tam politický dialog léta neexistoval, eh, my jsme ho eh, opět rozjeli a opět eh, samozřejmě není to zázračný proutek, který by uspokojil okamžitě obě strany, ale je to prostě možnost, jak zlepšit věci. Pokud se týče eh, legitimity dialogu o politických právech. Eh, někdy se zdá, že to je záležitost pouze evropská, ale není to tak. Je to mezinárodní agenda a naše partnerské zemi to také podporují. Čili nejde něco, co by si vymýšlela jednostranně nebo bilaterálně EU. To jsou vlastně věci, to je agenda, ke kterým se přihlásili a předepsali si je jednotlivé země. Takže e, já myslím, že to je také dobrá rada. A pokud se týče monitorování dialogu o lidských právech, tak to je samozřejmě jasné. My se snažíme změnit Eh, to, abychom se soustředili na výsledky, na začlenění a sledování výsledků a pokroku. A případně, že tam ten pokrok není, tak jak změní strategii. No a dále je třeba plně využívat potenciálu rozvojových programů. To je samozřejmě něco, co eh, můžeme podporovat a eh, mohou to být velice důležité procesy v, zejména v době po desáté konference, konferenci signatářů. Tak a teď se dostávám k velmi důležité věci. Eh, Když se totiž eh, zaměříme na celkový politický dialog eh, s pár výjimkami, tak je to skutečně záležitost otevřená a upřímná Možná, že my jsme nikdy ne, to, to správně nenasměrovali. Ale já si myslím, že ta otázka lidských práv pro sexuální menšiny, tak to, eh, ano, já chápu, že eh, tady máme nejrůznější názory. Ale je důležité, abychom o tom mluvili, poněvadž eh, je to tak významná součást agendy lidských práv, že to prostě nelze ignorovat. Já musím říci, že eh, kdybych eh, o tom nehovořil, ztrácel bych důvěryhodnost. Protože v podstatě ani moje rodina by nechápala, kdybych eh, o tom nehovořil, tak proč to ignoruji? Čili skutečně eh, bylo by to podkopání důvěryhodnosti. Ale já zároveň pracuji na rozvojové spolupráci. Protože já si myslím, že teď máme nové možnosti a to je článek 8, který běží vůči Ugandě a Nigérii. A skutečně ty země se do toho dialogu pouštějí, nebrání se mu, víme, že to bude obtížný dialog, ale prostě jsme schopni o tom debatovat. Je důležité najít způsob, jak nepronásledovat osoby, které mají prostě odlišnou sexuální orientaci. Eh, já rozumím, že se na to díváme různými způsoby, ale eh, prostě eh, pokusme se. Já si myslím, že je dobré, že ten dialog s Ugandou nyní běží. Je dobré, že jsme to zájeli také s Nigerií a já si myslím, že i s dalšími zeměmi je možné o tom debatovat, protože ono je třeba o tom debatovat a najít cestu vpřed nekriminalizovat tyto osoby. Já vím, že to je běh na dlouhou trať, ale e, prostě je důležité, že pokud bych byl homosexuál, abych věděl, že nikdo na celém světě mě nebude persekvovat. To nemůžete ovšem vnutit tento pohled. Je třeba lidi přesvědčovat. Čili já jsem přesvědčen, že tento dialog, který se rozběhne, který bude, je důležitý. Já myslím, že to je úvodem všechno a já myslím, že my prostě budeme muset najít cestu vpřed, jak tedy ten článek šíře uplatňovat, poněvadž trestání to není způsob, jak posílit dialog, to ne. My prostě potřebujeme najít jak, cestu, jak z toho ven a dále hovořit a nacházet řešení i v otázkách, kde se třeba neshodneme. Thank you, thank you very much, Commissioner. And... Děkuji vám, pane komisaři. Vy jste, všiml jsem si, nehovořil z papíru, ale hovořil jste přímo ze srdce je skutečně nepochybné, že jste oddán věci lidských práv. Než se dostaneme k dalšímu řeční. jako vy jste jasně řekl, co to je eh, být homosexuálem. A já jako homosexuál vím, jak je to těžké, že já si dovedu na, téměř na vlastní kůži představit, jaké by to bylo, kdybych se byl narodil v Ugandě nebo v Indii Eh, v zemích, která není tak tolerantní jako ta moje. Protože eh, ono všechny evropské země ušly velký kus cesty směrem k respektu různých eh, menšin a některé ještě ani nejsou na konci této cesty. Ale my vlastně eh, k tomu se stavíme tak, že eh, dialog o lidských právech je dialog o porušování závazků, které na sebe, na sebe země dobrovolně vzaly v rámci smluv. je to vlastně jakási, nebo máme tam eh, Africkou komisi pro lidská práva, to by bylo, to by bylo dobré, kdyby vlastně vznikla takováto Africká komise pro lidská práva a kde by si to řešili africké země sami eh, aby to nevypadalo, eh, že obrana lidských práv je něco jako jaký, si koloniálního my tady hodně hovoříme o e, dalších kulturních fenoménech, jako práva žen, polegamie a tak dále. No a teď se e, dostávám k externímu eh, diplomatickému servisu EU a já bych rád přítám eh, Kena Erika, který je eh, ředitelem pro Jižní, Východní Afriku a Africký roh, je koordinátorem pro tuto problematiku a dnes tedy nahrazuje Nikola Veskota, který se Eh, velice intenzivně zabývá dialogem v těchto zemích, ale dnes tady nemůže být. Takže já nyní dávám eh, slovo našemu vynikajícímu eh, diplomatovi. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych řekl, že Nikolas Westcott by tu byl rád, rád byl, nicméně připravuje africký summit a sedí na různých výborech a komisích, které zajišťují eh, hladký průběh samitu v příštím týdnu. Já budu velmi stručný. Navážu tam, kde komisař přestal, to znamená dialogy o článku 8 s Nigerií a Ugandou, co se týká antihomosexuálních zákonů v těchto zemích. Jednak Rád bych podpořil vše, co řekl pan komisař k této věci a e, rád bych také zmínil k té širší otázce dialogu podle článku 8 a připomněl všem i angažovanost vysoké představitelky v této věci. Jistě e, si vzpomínáte, že i hned po jejich vydání vydala prohlášení, která odsoudila tyto zákony v tom smyslu, že eh, v Evropské unii je nepřijatelná diskriminace jakýkoliv menšin a eh, odsoudila je také v tom smyslu, že omezují prostor pro občanskou společnost a nesplňují a nereflektují závazky těchto dvou zemí v mezinárodním společenství. Takže tato otázka je velice důležitá, zejména z hlediska dialogu v Kampale v Ugandě, je to téma, které velmi aktivně připravujeme. Jak říkal pan komisař, aktivně je připravujeme s našimi partnery v Ugandě. Naším cílem, naší ambicí je získat ze strany obou států závazky, zejména ze strany Kampaly, v tom smyslu, aby úřady přestaly viktimizovat osoby LGBT v daných státech. Podobně jako v našem eh, prohlášení považujeme toto téma za součást širšího lidskoprávního kontextu. Vzhledem k tomuto poslednímu vývoji eh, pro nás tato legislativa reprezentuje celkové zhoršení lidskoprávní situace v obou státech. Takový je tedy náš přístup a eh, souhlasíme s komisí, že v tuto fázi rozšíření lidskoprávní dialog podpoří naše snahy. Šířeji vzato diskuse o otázkách článku 8. Zde bych chtěl poděkovat za studie CDPM. My jako SVČ momentálně přeskoumáváme naše osvědčené postupy aplikace článku 8 a tato studie je velice včasným příspěvkem a velice užitečným příspěvkem do této činnosti. My jsme se konec konců podíleli na její přípravě. Objevily se zde poznámky, na které bych rád reagoval v tom smyslu, že obtíže s dopadem článku 8 ehm, nejsou malé. Zejména je obtížné sbírat informace. Součást přidané hodnoty článku 8 samozřejmě je i to, že ty informace nejsou veřejné a že máme důvěrný dialog s místními úřady Občas ten dialog je veřejný, ale často nikoli. Často může být dokonce kontraproduktivní eh, působit až příliš na veřejnosti. Za další, hodnocení dopadu je často dlouhodobý proces. A výsledky mohou být i věci, které se nestanou. Článek 8 může mít i preventivní funkci a e, toto se skutečně velmi obtížně hodnotí. Vítáme výběr zemí, které byly použity pro tuto studii. Myslíme si, že že případová analýza zemí by mohla být snad ještě rozvinuta. Já teď do těch dopadů nebudu zacházet. Co se týká doporučení pro politiku, samozřejmě vyšší strukturovanost, eh, zaměření na strategii, to je důležité. My už to děláme. Co se týká dialogu s Ugandou, to je skutečně strukturovaný dialog, který probíhá s místními úřady. Občas eh, se také účastní různé organizace občanské společnosti v dialogu předem, nebo na seminářích, a nebo na schůzích jako takových, protože jsou přidruženy k místním úřadům. Eh, dochází k úzkému přidružení členských států EU, které intervenují, starají se o určité úkoly, anebo přináší do diskuse nové prvky. Samozřejmě také priority našeho programu se stanovují společně. Co se týká zvýšení legitimity těchto dialogů, Zcela souhlasíme, že je potřeba vše propojit úžeji s místními, kontinentálními nebo regionálními lidskoprávními agendami. Africká unie je velmi mocným partnerem v této věci. Čím více se můžeme spolehnout na místní nástroje, tím efektivnější náš celý dialog samozřejmě je. Občas nás státy sami žádají o politický dialog, to se e, málo zmiňuje, je to případ Burundi, kdy minulý týden proběhl kritický dialog o politické situaci a úřady měly pocit, že je potřeba, aby nám vysvětlili, co se děje, takže spustili proceduru dialogu podle článku 8, což je jednoznačně pozitivní znak eh, v celé situaci. Monitoring výsledků ano. Eh, Možná bychom mohli ještě zdůraznit, eh, jak sledujeme pozorovatelské mise u voleb. My nepřecházíme z jedné mise do druhé, eh, probíhá k tomu strukturovaný dialog o, eh, o těch delegacích a o implementaci možných zlepšení situace. Takže to je velice důležité téma a e, chceme se jim do budoucna zabývat. A nakonec dialog podle článku 8 leží v srdci našich politických vztahů se zeměmi regionu AKT, zejména co se týče afrických států. Specific, je specificitou Evropské unie našich vztahů s těmito zeměmi, protože naše vztahy jsou založeny na hodnotách, ale zároveň se jedná o partnerství. Ten dialog musí probíhat vzájemně. Je důležitá reciprocita, to uvidíme také na samitu příští týden. Uh, Protože jsou naše vztahy hodnotové, jsou komplexnější a jsou bohatší a je potřeba se zaměřit na to, jak je nejlépe můžeme dlouhodobě spravovat. Nicméně tedy musíme opatrně při plném respektu vstupovat do dialogu se zeměmi a musíme zajišťovat, že dojde k určitému uznání Eh, hospodářského rozvoje. Musíme uznat, že stabilita hospodářský rozvoj závisejí také na zlepšené situaci v oblasti lidských práv. Děkuji vám. Thank you very much indeed. Děkuji vám, pane Verveke. Tím se plynule dostáváme k dalšímu řečníkovi eh, ten zajímavý pozitivní vývoj eh, společného parlamentního schromáždění z minulého týdne bylo, že se diskutovalo o určitých afrických, karibských a tichomorských státech, co se týká jejich přístupu k homosexualitě. Je to debata, o kterou jsme se snažili alespoň posledních deset let a neustále nám byla upírána. Rozhodně tedy alespoň ve výboru Ekon, kde to bylo na pořadu jednání, strana AKT se pak rozhodla, že se té debaty nezúčastní. Takže ta debata už eh, začíná a musím říct, eh, já jako homosexuální muž eh, jsem nebyl moc rád, když se tleskalo tomu, že v sedmi státech po celém světě stále existuje pro homosexuály trest smrti, upřímně řečeno. Takže to nám ukazuje, jak odvážní jsou tito lidé, když hovoří přímo v těch svých zemích, ehm, jak říká Madonna, tedy ta popová hvězda Madonna teď, eh, říká, že se stávají bojovníky za lidská práva. A eh, já bych teď rád předal slovo jedné aktivistce LGBTI z Nigérie, která se přesně hodí na tu definici bojovnice za lidská práva. Prosím, přivítejte paní Čiznu Menhilio. Thank you. Thank you, Mr. Chairperson. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, skutečně my jako komunity LGBTI se nacházíme ve velmi složité situaci, stejně jako hnutí za práva LGBTI v Africe. Když jsem se připravovala na tento projev, požádala jsem své kolegy, kteří jsou zde v sále, aby mi řekli, co si myslí o současné situaci. A dostala jsem tři následující odpovědi. Ta první. Je to jako kdybychom stáli na útesu, na samém okraji útesu. Ta druhá. Situace v Africe je jako požár v buši. Když ho nezastavíme, rozšíří se na celý svět. A za třetí, to je jako porod. Ano, porod to svým způsobem je. A veškerá ta dobrá práce, kterou jsme už odvedli, se svým způsobem narodila. Vypracováváme nové dokumenty, nové úmluvy na ochranu práv jednotlivců. Ale rodí se i monstra. Například v Nigérii je to zákaz, zákon o zákazu eh, sňatku osob stejného pohlaví eh, z roku 2013. Eh, tato monstra mohou vypadat zvnějšku nevinně. Velmi často tyto zákony mají e, velmi mírné názvy, které skrývají jejich brutální obsah a vedou často k tomu, že i většina Nigerijců ty zákony schvaluje. Eh, tento zákon nicméně bez ohledu na jeho název byl eh, popsán jako nejhorší zákon v dějinách, eh, co se týká jeho implikací pro lidskoprávní situaci a pro ústavu Nigérie z roku 1999. Je to zákon, který porušuje mezinárodní, mezinárodní smlouvy. Nigérie není jenom signatářskou zemí, těchto, těchto smluv. Porušovány jsou i ty smlouvy a dohody ratifikovány a uplatňovány Nigerii. Omezuje se svoboda náboženství, svoboda vyznání, svoboda schromažďování. Kriminalizují se lidskoprávní aktivisté a zastánci. Každodenní normální chování, které vyjadřuje lásku, péči a sociální podporu našim africkým způsobem, může být interpretováno jako projev náklonosti nebo lásky mezi osobami stejného pohlaví, což je trestáno až 14 lety vězení. A de facto kdokoliv může být tě, z těchto věcí obviněn, a to za činy spáchané jak veřejně, tak soukromně, přímo i nepřímo. Interpretace tohoto zákona se přitom ponechává na soudcích. Skutečně je to situace, kterou můžeme přirovnat k neřiditelnému požáru, který už má e, snahy se šířit. V lednu prezident Nigérie Goodluck Jonathan tento zákon podepsal a velmi záhy poté jednala stejně Uganda a teď se podobné zákony šetří i v jiných zemích. Keni, v Kongu, Kamerunu, Gáně, Gambi a tak dále a tak dále. Eh, způsobuje nám to velké obavy. Eh, když se eh, poprvé zakázaly sňatky osob stejného pohlaví v Nigerii v roce 2006, my jsme proti tomu bojovali. Věděli jsme, že žádný takovýto zákon ze země jako je Nigerie nikdy nemůže projít, právě protože spousta dalších států pak na něj naváže. Tehdy Kamerun a Senegal zavírali své LGBTI aktivisty a prováděly se tam i jiná porušování lidských práv. Ta destruktivní síla tohoto zákona je vidět například na té beztresnosti, kdy státní a nestátní aktéři porušují práva těch, které považují za homosexuály. My ta porušení pečlivě sledujeme a vždy jsme je zaznamenávali. Nicméně ty rozměry v současnosti jsou naprosto šokující. Je to jako kdyby ten zákon upřednostňoval pouze jeden způsob žití. A e, dává lidem do ruky klacky a nože. Objevují se spontánní demonstrace, kde lidé vykřikují, že je potřeba vyvraždit všechny homosexuály vytahují lidi z postelí uprostřed noci a mlátí je a velmi dobře vědí, že tyto jejich oběti nenajdou žádné ochrany, eh, protože eh, tyto činy zkrátka jsou beztrestné. Dokonce došlo i k případům, že jeden Eh, školák zavraždil svého spolužáka, začal tvrdit, že ho zavraždil, protože byl homosexuál a odešel od soudu zcela bez trestu. Eh, v Lagosu jsem se doslechla zrovna včera, došlo k zatčení eh, skupiny mužů, kteří byli slečeni do naha a nechali je mašírovat po komunitním centru a všichni se na ně chodili dívat. Pak dostali vysoké pokuty, a, a dostali také trest toho, že budou chodit po místní komunitě s velkou cedulí, která, na které je napsáno homosexuál. A pokud to neudělají, budou zatčeni, půjdou k soudu a riskují 14 let nepodmíněného trestu bez jakékoliv možnosti složeným kauce nebo předčasného propuštění. V současné době velmi pravděpodobně v Nigerii i na jiných místech v Africe dochází k dalšímu porušování lidských práv. Takovéto případy se objevují každodenně. Bohužel eh, mnoho z nich není vůbec nahlášeno. Vím, že eh, mnoho lidí je rozlobených a říká si, co s tím tady můžeme dělat. Eh, Za prvé mi dovolte říci, že si velmi vážím role, jakou Evropská unie hraje ve vytváření bezpečných prostorů pro naše schromáždění, v tom, že přináší ke stolu nové spojence s tím, že se snaží vybudovat kritickou, kritický objem jaksi hlasu hovořících pro naše hnutí. Chceme posílit hnutí LGBTI na našem kontinentu. Chceme tichou a klidnou diplomaci, abychom připomněli našim vládám jejich závazky vůči místním, regionálním a mezinárodním právním eh, rámcům a dohodám a chceme jim připomenout také jejich povinnost chránit práva všech občanů státu bez ohledu na jejich eh, genderovou identitu, sexuální orientaci nebo to, jak se vyjadřují. Zatím se nám to nedaří. Tato monstra stále přežívají. Proč? Proč jsou naše vlády tak nesensitivní a proč nereagují eh, na tu beztrestnost, eh, s jakou se napadají osoboty LGBTI od vstoupení v platnost tohoto zákona. Samozřejmě, eh, nebo evidentně jsme v nějakém, na nějakém kolbišti, kde se práva LGBTI osob považují za směnou hodnotu. V Ženevě sedí lidskoprávní instituce a my jsme momentálně, my jsme momentálně jaksi rukojmím naší vlády, která chce prosadit u těchto ženevských a jiných mezinárodních lidskoprávních orgánů svou. Práva osob LGBTI jsou e, na mezinárodní aréně zneužívána pro jednání pro, o rozvojové pomoci a technologických transferech. Na místní úrovni fungují v podstatě jako záminky, aby se odvedla pozornost veřejnosti od důležitějších témat, jako je korupce, neřád, nesprávná, nesprávné řízení věcí veřejných a tak dále. LGBTI se také používají v rámci populismu, kdy se využívá nebo zneužívá ta obrovská chudoba, v jaké naši lidé žijí a jejich sociopolitické podmínky. To je potvrzeno i dobou podpisů obou těchto zákonů v Nigerii a Ugandě. V Nigerii náš prezident přicházel o popularitu, v jeho straně byla krize, někteří eh, lidé od ní odkázeli. V novinách se dokonce objevila kritika jeho vlády, kde byl popsán jako slabý a neefektivní vůdce. Objevily se, objevila se obvinění z korupce a různé skandály, související s ním a jeho ministry a to znamenalo, že on potřeboval eh, zvýšit svou popularitu a udělat něco, co by eh, ho zobrazilo jako silného vůdce. A proto podepsal tento zákon. V Ugandě jsou eh, poslanci v plné práci, kdy připravují různé zákony proti pornografii, pro zvolení, znovu zvolení prezidenta i bez voleb a já bych chtěla říct, že boj za práva osob LGBTI je úctyhodný boj kdykoliv, ale bohužel se momentálně využívá jenom k tomu, abychom uh, užívali své uh, síly k tomu, abychom bojovali s něčím jiným, než s tou obrovskou chudobou, s těmi rozpadajícími se školami, s obrovskými vysokými mírami dětské úmrtnosti. Uh, Eh, pane předsedo, naše vlády eh, vám budou říkat, že naše suverénní státy jsou schopny řídit sebe sami, bez vnější pomoci, ale je to otázka. Už eh, máme suverenitu více než 50 let. Co s tou suverenitou děláme? Chudoba se často dává za vinu našim dřívějším koloniálním velmocem. Nicméně teď už máme půl století samostatné práce a vzhledem k prostředkům a surovinám, jaké máme, bychom si mohli žít jako v, jako v ráji. Nicméně to se nekoná. Neustále se nám připomíná, že naše zákony jsou pouze dědictvím koloniální doby. Já ale nechápu, proč, když se od kolonialismu oprostil Západ, to nedokážeme i my. E, Západ je neustále obvinován z toho, že exportoval tyto špatné hodnoty do Afriky. Nicméně eh, já nevím, jaké křesťanské nebo muslimské hodnoty používají naše vlády pro hodnocení toho, co je správné nebo špatné. My jsme zde dnes, pane předsedo, abychom vám řekli, že diplomacie už pracuje čtyři roky a přesto to, čemu jsme se chtěli vyhnout, nakonec stejně nastalo. Eh, ty dopady jsou tak hrozné skutečně, jak vypadají dnes, ale připomínám vám, že se jedná pouze o špičku ledovce. Představte si, co se stane, když tyto zákony padnou do rukou re, eh, eh, nábožensky extremistické vlády. Ty zákony se použijí k naprosté eradikaci jakékoliv opozice. Proto je potřeba, aby se zrodily nové strategie, abychom se s tímto vypořádali. Potřebujeme nějakou příležitost vyslat všem těm zemím, které začaly připravovat podobné zákony, abychom jim řekli, toto není přijatelné. Potřebujeme nějakou příležitost pro to, aby ty země, které tyto zákony již podepsaly, je zase zrušily. E, rozvojová pomoc, která proudí k vládám, by měla být přesunutá na organizace občanské společnosti samozřejmě za podmínek nediskriminace a vyjasnění hodnot. Západní státy by měly uvalit zákaz udělování víz pro určité Eh, členy vlády, například pro prezidenta nebo členy výboru, které tyto eh, zákony umožnili. Měli by zakázat vstup na území EU eh, šéfům Senátu, stejně jako šéfům všech ostatních státních i náboženských institucí, kteří tyto zákony schvalují a kteří je prosazují. To se týká například i novinářů, kteří zveřejňují články, kde takzvaně autují homosexuály, zveřejňují seznamy homosexuálů a tak dále. Musí se to týkat také diplomatického personálu, kterému musí být zakázán vstup na území EU. Pokud vlády v našich státech mohou rozhodovat, kam bude proudit rozvojová pomoc, může o tom rozhodovat i Evropská unie. Proto si myslím, že by se toto mělo stát tématem na takových fórech, jako je Fórum pro vztahy EU-AKT. Zejména je nutné angažovat e, do tohoto procesu e, lidskoprávní a občanskospolečenské organizace v Africe, které budou investovat do tvorby kapacity v oblasti e, obhajoby hnutí LGBTI, včetně přístupu k různým, eh, k různým systémům, k různým systémům zvýhodněného, eh, zvýhodněného školného a různých školských programů, zejména pro osoby, které jsou vyloučeny ze školní docházky kvůli své sexuální orientaci. Není možné rezignovat, protože skutečně stojíme na e, samotné hraně útesu. Pane předsedo, my jsme připraveni. Otázka je, zda jste připraveni vy nám v našich snahách pomoci. Děkuji vám. Dorothy, thank you for that powerful... Děkuji, Dorothy, za mm, toto rozhodné prohlášení. Pro mě eh, to bylo eh, skutečně velmi poučné, že Eh, když to tak eh, slyším, eh, Minulý týden Evropský parlament schválil rezoluci o skutečně o tom, jak tedy o právech těchto pronásledovaných menší v Ugandě a jinde. A to by se mohlo také to, to by se mohlo také, eh, eh, mohlo by to zaženo větší pohár. Tak a nyní eh, zástupce rady správní, právní rady, právního servisu, pardon, komise. Komise AKT. Pane předsedo, já velice vám děkuji, eh, že jsme byli přizváni. přizváni. Eh, já musím omluvit našeho generálního tajemníka, který nebyl schopen přijít, poněvadž eh, má jiné úkoly. Nemůžeme zde říct, vyjmenovat všechny ty části debaty, které probíhají. Vy jste hovořil o článku 8. Tam existují eh, speciální ustanovení, podle kterých každá země eh, vstupuje do dialogu s EU. A my samozřejmě máme také eh, článek 9, který hovoří o dialogu v, v oblasti lidských práv ještě tedy s dalšími A e, já musím e, říct, že sice e, dokonce některé konkrétní země se pustili do dialogu ke konkrétním otázkám, tak já bych chtěl tedy říci, že země AKT, a to je moje osobní přesvědčení, tyto země Eh, mají svá ustanovení, která se týkají těchto eh, principů základních práv. To jsou principy politických a eh, dalších práv. Ale samozřejmě všechno, všechny příslušné spory jsou interpretovány soudy Ovšem je to velice obtížné v souvislosti s ekonomickou situací v zemích eh, AKP. Eh, zasnělo tady, že lidská práva by měla být mainstreamem v různých oblastech, jako třeba eh, voda, právo na vodu, potraviny a tak dále. Ale ono je velice těžké to implementovat v zemích AKT, eh, poněvadž eh, zde máme finanční problémy. Chtěl bych ovšem ještě poukázat na to, že existují instituce, eh, které se týkají těchto, nebo existují v těchto zemích, jako Nigérie má komisi pro lidská práva a další země také. Čili skutečně instituce v různých zemích AKT existují. Všem tyto instituce je třeba posílit podpořit, aby byla, byly schopny fungovat eh, tady eh, s těmi jednotlivými lidskými právy. Já určitě eh, nemohu tady vyjmenovávat všechny konkrétní problémy, ale ty budou ve zprávě, takže bude možno se s nimi seznámit. Já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji vám Eh, pan eh, komisař, jenom bych řekl, si odskočil zatelefonovat a za chvíli se vrátím. Tak a teď máme prostor pro debatu poslanců a hostů, kteří si přejí eh, zakročit nebo respektive něco říci. Dorothy, vy jste hovořila o tom, jak je třeba, aby se lidé sami brali za vlastní práva. To je něco podobného jako na našem kontinentu v 30. a 40. letech, kdy eh, v některých eh, zemích eh, došlo k rozhodnutím, že v, na jejich území tato práva nebudou respektována. Třeba můj kolega Michal hovořil, tedy žil v zemi, která byla diktaturou. A my jsme viděli, že to, co se děje ve Španělsku, by mohlo zachvátit také jiné země. A skutečně se stávalo během druhé světové války, že lidé byli prostě zatýkáni a odvlékáni kam si do zapomnění jen proto, že byli jiní. A my chceme, aby se to nikdy, nikdy nemohlo stát znovu. Tady my máme Evropské unii zásadní principy, chartu a tak dále. Samozřejmě Evropskou konvenci lidských práv schválenou Radou Evropy po druhé světové válce. A v této souvislosti eh, nyní otevírám debatu a jako první dám slovo panu Mitchellovi. Um, Děkuji, pane předsedo. E, já myslím, že pan Pozajt nám tady dal velice dobrou eh, prezentaci a já bych chtěl poděkovat také Doroty za zprávu o situaci v oblasti eh, právech, práv sexuálních menšin eh, Eh, já jsem byl tady na tom schromáždění AKT minulém týdnu a já mm, myslím, že eh, moje názory jsou známé, jsou na, internety, eh, na internetu. Já chci říct jednu věc. Většina může být nebezpečná. Znám to z tohoto parlamentu v, okamžitě, v okamžiku, kdy je nějaká spokojená většina, tak může jednat trošku slepě, trošku zaslepeně. Čili chci říct si, co, jenom to, že jsme třeba ve většině, tak to ještě neznamená, že máme pravdu. Já bych chtěl eh, říct něco eh, k tomu, jak probíhají tato setkání EU a AKT v oblasti lidských práv. My de facto máme eh, deklaraci OSN o lidský právě. A to je takový hybrid, do kterého vplynuly vlivy, vlivy západního eh, vnímání v podstatě o tom, že právo je cosi přirozeného. A pak do toho také eh, vstoupil eh, komunistický východ a vnesl do toho sociální práva a tak dále. No. Čili máme dneska takovou mix různých práv. A my třeba Prostě v Irsku je to třeba vnímáno eh, také velice eh, různě a rozhodně jinak v Dublinu než třeba na venkově. Já jsem eh, byl na prvním zasedání ASEM v době, kdy jsme byli předsednickou zemí EU a tam představitel irské vlády Eh, měl proslov eh, a mm, týkalo se to, týkalo se to tedy zemí, které eh, si nevedly příliš dobře v oblasti lidských práv. A nebyly to africké země, byly to země evropské a jejich reakce na kritiku v oblasti lidských práv byla naprosto odmítavá. No a my jsme minulý týden měli tedy to schromáždění se zeměmi AKT a e, já bych tedy, e, nebo tam zazněla ta otázka práv homosexuálů a e, že Uganda a podobně. A musím říct, že tam ta reakce ze strany příslušných země byla nesnažte se nám vnucovat své standardy. Ano, chcete hovořit o lidských právech, tak se o ně hovořte a nevnucujte nám své standardy podobně jako když eh, kdysi na tom shromáždění jsem. No a také my jsme hovořili o Syrii, Zimbabwe, Ugandě a e, ta reakce byla podobná, podobná eh, všechno, co říkala Evropská unie, tam bylo odmáváváno s tím, že to je prostě evropský pohled na věc a tak dále a Eh, připomíná se koloniální minulost a tak dále. V rámci tohoto dialogu tedy, co můžeme udělat pro to, aby se eh, tyto postoje změnily. My, eh, my jsme tady dokonce, dokonce od některých zemí AKT slyšeli takové nějaké dokonce výhrady, jestli toho necháte, nebo hrozby, jestli toho nenecháte, tak my prostě zrušíme příští zasedání a setkání dialogy v rámci AKT. Já říkám, no, jako, no a co? Možná, že eh, oni skutečně mají takový nějaký pocit, že jim co si eh, vnutíme, vnucujeme. Ale to nešlo jenom o to, že by se, že by se Uganda nebo Nigeria eh, takto stavěly, ale celý hm, všech 78 zemí stálo na jejich straně a hm, eh, prostě těmto zemím aplaudovalo, když eh, hovořili proti Evropské unii. Čili já se ptám, co vlastně můžeme eh, udělat pro to, aby se tento postoj změkčil, že my opravdu se nesnažíme jim vnucovat, eh, co si vnucovat evropské postoje. My se snažíme eh, hovořit eh, o normálních lidských právech. Ano, opravdu, tady je takový ten odpor, vy nám nerozumíte, my máme jinou kulturu a kde si, co si. Takže tak, no já každopádně ještě jednou děkuji za prezentace, které tady zasněly. Uh, Mr. Děkuji, pan Görens. Já bych chtěl velice poděkovat za všechny, kteří se vyjádřili k této otázce a zejména autorům eh, studie. Známe choulostivý, citlivý vztah mm, v souladu s článkem 96, eh, který formuluje sankce. Něco, čemu tak zcela nerozumím, je skutečnost, že musíme jak si vít eh, z faktu, od kterého chceme odvodit eh, realizaci opatření. Co se týče přístupu k tomu problému, hned to vysvětlím. Autor studie řekl, že Evropská unie rozhodla poměrně jasně a přesně, jakým způsobem je třeba respektovat lidská práva v souladu s tím, co je zakotveno ve smlouvách. A poté studie praví že postoj Evropské unie může být oslabená ze strany určitých členských států. Můžeme uhodnout ze strany kterých. Studie to neupřesňuje, ale jsem si jist, že kdybych zažádal o jména, dostal bych je. A domnívám se, že tedy, jak to, že, se, že tím, že se tady necitují země, které oslabují Evropskou unii, to tady chápu, ale víte všichni, že tento problém existuje. Co mě vadí, je, že článek 96 zakazuje členským státům AKT spoluodpovědnost za rozhodnutí v oblasti sankcí. To znamená, je to tedy jenom Evropská unie, která ukládá sankce s odůvodněním, že má že silný postoj v souladu s lidskými právy může být oslaben právě díky spolurozhodování ze strany členů AKT. Většina rozhodování se děje na základě spolurozhodování. To tedy znamená, že Evropská unie může tedy být ve svých rozhodováních oslabena. Zatímco v případě článku 96, pakliže eh, se na úrovni AKT něco konstatuje, může to být v protikladu s EU a to mě tedy skutečně vadí zatímco státy AKT by se mohly eh, výborným způsobem účastnit na tom, co rozhodla EU. Já chápu, že tady jsou obtíže a že tady eh, panuje velice citlivý přístup, ale je třeba, aby se podpořily pozice těch zemí, které jsou příkladné a které dokonce konají lépe než některé Evrop- státy Evropské unie v tomto kontextu, eh, protože eh, skutečně máme dostatek chytrých lidí, kteří eh, mohou tuto situaci zvažovat. To byla moje první připomínka. Druhá otázka. Co se bude dělat v případě, že dosáhneme jaksi meze dialogu? Komise je instituce, je institucionálním partnerem, stejně tak jako členské státy. Ale od jakého okamžiku, a to je v rámci studie, že se na to ptám, od jakého okamžiku dial, proces dialogu Evropské unie, jejich členské státy jsou obvinovány z toho, že přehánějí ze strany AKT. Eh, máme tady eh, poplašné signály, protože přece chceme, aby dialog pokračoval i na úrovni občanských společnosti, Čili Mohli byste tady trochu upřesnit vaši pozici v souvislosti s překážkami, kterými, s kterými můžete být konfrontováni? Děkuji. Než dostane slovo pan Martinez, chtěl bych říct, že toto je velmi zajímavé. My máme dohodu o přidružení, protože máme dohodu s Kotonu. Eh, a to není interference a mm, my můžeme říct si, jsme přesvědčeni, že něco je špatně. Když to chcete obhajovat, musíte přijmout mezinárodní závazky, respektive mezinárodní dopady tohoto rozhodnutí. Ale když to řekneme jinými, eh, jiným státům, podkopáváme tento princip, když to neříkáme státům, se kterými máme dohody o přidružení. Jak říkal kolega z AKT, Máme různé lidskoprávní komise, a to i v těchto dvou státech. Máme mezinárodní závazky i v jejich národní legislativě a v mezinárodních dohodách. Problém nejsou ta práva, jedná se o obhajobu těchto práv, jak říkal Gay Mitchell. Ta univerzalita práva na soukromí, práva na e, asociaci nebo schromažďování, přidružování a tak dále. To jsou velice důležitá práva pro všechny jednotlivce a někoho izolovat jenom kvůli jejich eh, sexuální orientaci, nebo dokonce, jak říkala Doroty, kvůli té sexuální orientaci, kterou si někdo jiný myslí, že ta daná osoba má, to je zcela v rozporu s mezinárodně odsouhlasenými lidskoprávními standardy. A když to někdo udělá, musí přijmout důsledky. Miguel. Sí, gracias. gracias. Děkuji. Děkuji, Michael. Za prvé bych chtěl říci, jak důležitá jsou zasedání jako tato, jako je toto a zejména eh, jak je člověk pohnutý, když poslouchá takové řečníky jako naši přítelkyně z Nigerii, zeměna pro nás, kteří se snažíme pěstovat solidaritu, je zjevné, že první reakce je reakce solidarity bezpodmínečná a absolutní, protože Způsob, jakým trpí lidé v Nigérii nebo v Ugandě, znamenají, že je to i naše utrpení, protože jsme-li skutečně solidární, musí nás to bolet. Bolet ta situace, které čelí naše sestry a bratři v určitých státech. O tom tedy není absolutně pochyb. Tato solidarita existuje rovněž tak jako náš závazek, že se musíme mobilizace, musíme vyvinout veškeré naše úsilí, abychom, se tady, dos, abychom tady pokročili ku předu. Eh, na každý pád eh, v diskusích, které vedeme s našimi kolegy z AKT již drahnou dobu, eh, já jsem se z toho poučil minimálně třikrát. Minimálně tři důsledky pro nás samotné. Za prvé, první lekce, ke které jsem dospěl já, Michael, je, že než se pustíme do dialogu, než se pustíme do diskusí, než se pustíme do kritiky našich přátel z AKT a jiných zemí světa, je nezbytné, abychom se podívali sami do zrcadla každé rána. Každé ráno, promiňte. Je třeba, abychom se na sebe dívali do zrcadla a uvědomili jsme, čím jsme byli ještě do nedávna, ale také podívat se na to, co sledujeme dál. Domnívám se tedy, a to je můj druhý závěr, když se tedy podíváme do zrcadla, je, že musíme identifikovat, až do jakého bodu otázka lidských práv je absolutně současnou otázkou. Máme tady přece jenom několik let koncepce lidských práv a respektování lidských práv. Je to tedy skutečně pouze malý úsek v dějinách lidstva. Skutečně je to jeden ze, jedným ze znamení, možná jedním ze základních znamení říci, že od druhé poloviny 20. století, představte si, jak krátký je ten úsek, druhá polovina 20. století, tam se teprve opravdu začalo hovořit o lidských právech. A proto eh, máme tady skutečně malý úsek, který se urazil. Uh, v této souvislosti. To tedy znamená, že jsme začali objevovat, že 50% lidstva, a to jsou ženy, nemají vůbec žádný typ lidských práv, ani jedno. Jaké překvapení! Až do nedávna, protože teprve od nedávna v, v zemi mé, ale jistě i v jiných zemích Evropské unie, Eh, ženy neměly právo na vlastnění, neměly právo cestovat, aniž by měly povolení svého manžele či svého otce. Tak si to představte jakým způsobem vzrostl význam a jakým determinujícím způsobem pro nás se změní přístup k lidským právům. A třetí okamžik, toho si se dotkl ty, eh, Michael před chviličkou. Domnívám se, že tam, kde selháváme, hm, tváří v tvář nebezpečí, tam, kde Evropská unie selhává v tím, že se, dot, když chce bojovat za lidská práva, to je naše nekoherentnost, náš nesoulad. Uh, Protože v tématu trestu smrti, což pravděpodobně bylo téma, které nejvíce demonstruje porušování lidských práv eh, se zeměmi, které eh, eh, některé, já tedy ne, ale někteří mý, člo, někteří mý kolegové považují za vel, nejdemokratičtější stát světa, to je USA, ale vždyť se podíváme, že o trestu smrti se tam moc nehovoří, moc se to neta, netematizuje, až na maličké případy. No je tady tedy nesouhlas, nesoulad a ještě větší inkoherence, když například hováří, hovoříme o porušování lidských práv. Vždyť nehovoříme skutečně například o porušování lidských práv v Saudské Arábie, což je náš strategický partner. Včera večer jsem viděl televizní program, kde byla paní ze Saudské Arábie, která je princeznou Saudské Arábie a která musela počítat s podporou evropské veřejnosti, aby tři její dcery, což jsou princezničky, e, nebyly pronásledované králem, který je vlastně má uvězněny drží, je uvězněny. A neslyšel jsem z našich řad nic o postavení určitých menšin, také co se týče sexuální orientace v takových zemích, jako je Saudská Arábie nevím, jestli prostě vám u, useknou jenom ruku nebo víc než ruku, ale Saudská Arabie je země, kde se usekává ruka tomu třeba nějakému zloději. A myslím si, že tady tedy máme obrovskou obrovský nedostatek, obrovskou chybu v tom, když se snažíme vyžadovat lidská práva od jedněch zemí, ale vůbec je nevyžadovat od státu jiných. To je jako kdybychom se snažili dívat se pořád na druhou stranu a ignorovat situaci jinde. Buď Tedy eh, jedni jsou otcové všech ostatních, anebo to jsou naši strategičtí partneři. Prostě tady se velice lišíme v našich postojích. A v diskusi, kterou jsme vedli s našimi přáteli z AKT, domnívám se, že to co nás Eh, vlastně Líbeku předuje, že když se hovoří o kulturním kontextu, například, a to tady řekli už někteří řečníci, v kulturním kontextu existence samotné Evropské unie, kdyby to, co by se mohlo udělat 45, 46, 47 politici, kteří povstali proto, aby řekli už nikdy, nikdy více, to přeci nechtěli určité národy, protože kontext těchto národů v určitých letech byl vracet odvetu. To znamená Němci, kteří nás okupovali, uvidíme, jak jim to můžeme vrátit, jak eh, to můžeme vracet. A já si myslím, že bylo příliš málo národů, kteří povstali proti kontextu a protinárodní tradici v jejich vlastních řadách, aby řekli ne, protože tento kulturní kontext nás dovedl do katastrofy, do absolutních ruin, do utrpení až k hrobům. To znamená, že to je to, co mě chybí v určitých afrických zemích, kde jsou političtí vůdci, kteří místo, aby se postavili proti tomu, co může být i většinový názor, je, že zneužívají většinového názoru veřejnosti, aby mohli získat víc podpory a více hlasu. No a ukončím jenom tím, že řeknu a něco, co je velice důležité. A co je třeba říci, aby naši přátelé z AKT si to uvědomil. Minulý týden, Michael, eh, zástupci karibských států, kde já mám mnoho přátel, jak víte, ke mně přišli a řekli, my nesouhlasíme s tímto postojem afrických států. V Karibiku máme odlišnou pozici. A Pět týdnů předtím, pět týdnů předtím na regionálním zasedání východní Afriky, která se konala na Mauriciu, Máme komuniké, v němž se praví, že ostrov Mauricius je modelem, je modelem pro státy v, té, eh, v tom regionu, ale také obecně v zemích AKT. A zástupkyně Mauricio na této konference minulý týden měla tu politickou odvahu a tu etickou odvahu povstat před Afričany, kteří tleskali vždycky, když jeden z ním eh, řekl něco k tomu, aby řekl my, kteří mm, jsme byli prohlášení za model, jsme proti tomu. To znamená, že tady máme velikou naději a musíme pokračovat v tomto boji s našimi partnery. Uh, you're absolutely right. Need. Máte naprostou pravdu. Je potřeba zmiňovat um, nejenom to, co se děje na Mauriciu, a je tady velvyslanec Mauricia, ale musíme zmiňovat i to, že Evropa by se měla snažit, aby tyto země dospěly k svým vlastním závěrům, že ano. Nicméně kultura se používala a stále používá, jak mnozí poznamenávají, k tomu, aby se ženám upřelo jejich místo jako rovnoprávným členům společenství. Eh, to je určitě velmi eh, zajímavá debata a velmi často se dokonce stává, že i delegáti ze zemí AKT mezi sebou neradi slyší, když někdo eh, něco takového říkal. Vracíme se k tomu, co jste říkal vy, pane kolego. Jde o ducha vůdcovství. Ve všech těchto věcech v Evropě se neměnily eh, zákony například o lidských právech kvůli eh, veřejnému povědomí. Vůbec ne. Eh, u nás doma ve Spojeném království v 60. letech se to dělo neustále. My jsme říkali, ukončeme trest smrti, dekriminalizujme homosexuály, ehm, dejme lidem, že nám mám užům stejný plat za stejnou práci. A vždy veřejnost říkala ne, takže jde skutečně o vůdce, kteří musí dělat i nepopulární kroky, které jsou prospěšné Ehm, v dlouhém, v dlouhodobém měřítku. Teď dostane slovo pan komisař, pak pan Verveke, pak Doroty a Žonek, vám se vrátíme asi až na konci. Myslím si, že by bylo vhodné, abyste i vy schrnul dnešní debatu. Komisař. Dnešní svět je určitě složitější, než bychom si přáli. Nicméně je dobře, že je připraven o věcech diskutovat. A pro mě je právě tento dialog velmi důležitý, ten bezpodmínečný dialog. Všichni chceme, aby naši partneři byli upřímní a otevření. A e, to nesmí být pouze reakcí na nějaké podmínky. je potřeba vidět sílu v tom, že hájíme správnou věc. Proto je ta důlež- tak důležitá debata o článku 8. Debata o tom, jak jej posílit, jak zvýšit jeho hodnotu. A to na jakémkoliv mezinárodním poli, nejenom ve vztazích se zeměmi AKT, je potřeba zaměřit se na všechny země, a zvážit, jaké jsou další kroky. Proto je to velmi užitečná debata. K tomu, co říkala Doroty, já si myslím, že můžeme eh, dělat věci ještě lépe. Samozřejmě je důležité vytvářet si obranu a různé aliance na obhajobu toho správného. Protože zvnějšku jsou tyto změny mnohem složitější než zevnitř. Proto je potřeba pracovat se všemi skupinami v daných zemích, které jsou přesvědčeny o tom samém, o čem jsme přesvědčeni my. Musíme eh, nabít té kritické, eh, té kritické masy, aby se tak řeklo, aby se věci konečně začaly měnit. Je potřeba lidi ujistit, že věci do budoucna budou lepší. A za další, to je také velmi důležité, Pakliže jsme přesvědčeni, že jsou některé skupiny pod útokem, je potřeba je ze všech sil podporovat. Nikdo by neměl mít pocit, že se na něj zapomnělo nebo že je izolován. A to jsou výzvy pro nás. Takže to jsou ty tři nejdůležitější body, které jsem chtěl zmínit. Určitě je možné v nich mnoho zlepšit a po dnešním dialogu my si s SVČ sedneme a budeme přemýšlet o tom, jak posílit tu rovnováhu v této věci a jak zvýšit dopad našich činů přímo v terénu. To je to nejdůležitější. Děkuji vám, pane komisaři. Pan Verveke má slovo. Děkuji. Souhlasím s panem komisařem. Byla to velmi užitečná debata. A jsem rád, že proběhla protože na tuto velice složitou a přitom zásadní otázku získáme nový názor. Nejprve se musíme zbavit toho pojmu, že vnucujeme komukoliv náš kulturní model. Tak to samozřejmě není. My chceme hlavně podporovat základní práva, Nejde nám o to někomu vnucovat sňatky pro homosexuály. Jde o stejná práva pro všechny, včetně menšinových skupin. A i nadále budeme ve všech těchto státech jasně říkat v, naš, v rámci našich delegací, že toto je náš přístup. Dále, co se týká členských států. E to zmínil i pan Görens. Upřímně řečeno, já si nemyslím, že my jako členské státy eh, můžeme ještě zlepšovat náš přístup. Členské státy s námi spolupracují velmi dobře a je potřeba zajistit, aby to pokračovalo. Je potřeba zajistit, že to nebude jenom delegace EU přímo v místě, která bude hovořit o lidských právech a o tom složitém aby se vše ostatní pak nechalo na členských státech, aby si každý hrabal na svém písečku. To nejde. E, jedna, jeden z klíčových problémů a tím pádem i pokynů pro členské státy je, že i aktivita členských států v těchto dialozích musí být podpůrného charakteru a musí zajišťovat kontinuitu. Neřekli bychom, že aktivity ze strany členských států oslabují náš dialog. Samozřejmě, každý na to může mít svůj názor, nicméně my takové zkušenosti nemáme. Ale je to téma, na kterém budeme i nadále pracovat. Co se týká konzistentnosti v rámci afrického kontextu, i to je něco, na čem interně pracujeme. Jak lépe identifikovat různá stanoviska různých afrických států, jakým způsobem na ně můžeme reagovat, co se týká osob LGBTI a tak dále. A v této věci provedeme i interní debaty s členskými státy a budeme formulovat další aktivitu. Celou dobu nám samozřejmě jde o co nejvyšší efektivitu, a to už tady zaznělo mnohokrát. Jde nám o to, abychom tyto státy dovedli k tomu kladnému závěru, tedy v tom smyslu, že základní práva je potřeba chránit. Děkuji, teď má slovo Dorosy. Děkuji. No, eh, pokud je někdo eh, homosexuál, tak to není záležitost eh, kulturní, ale záležitost lidskoprávní. A debaty o kultuře, prostě ty tam nemají co dělat, neměli bychom je dále tolerovat. kdybychom měli konstat, takovou situaci, že by většina lidí byla homosexuální, tak měli by se tomu všichni ostatní přizpůsobovat? Bylo by správné říct, že toto je kulturní záležitost? Ne. A proto je třeba eh, přenést ten, to téma z oblasti kultury do oblasti lidských práv. Já jsem se narodila a vyrůstala v severní Nigerii. Žila jsem v komunitách, kde byly transvestité, eh, transexuále, všechno. Možná všichni tam žili dohromady. A je vidět, že lidi eh, časy se změnily a dneska se lidi eh, musí stěhovat jinam, aby mohli pokračovat ve svém způsobu života. Přitom nikdy nebyli nebezpeční. A toto je eh, třeba podporovat. De facto eh, tolerat, tolerance a respektu k diverzitě. Tu je třeba slavit. To je kultura, ve které jsem se narodila a kultura, která by měla pokračovat. Pane předsedající, ano, to je bylo krásné, to bych mohl poslouchat celý den. Ano, já skutečně eh, mohu říct eh, případ eh, z, eh, z, o zákonu nějak z konce 90. Eh, let, eh, Eh, když se objevil nás zákon eh, zakazující propagaci homosexuality, vůbec jak, jak kterých, eh, jakýchkoliv sexuální menšin. menšin ale prostě situace je taková, pravda je taková, že dokud lidstvo bude a bude se rozmnožovat, budou existovat i homosexuálové, poněvadž jsme prostě dcerami a ženami obyčejných lidí. A toto je třeba oslavovat, poněvadž je to diverzita. We're very friendly, especially as it approaches lunch. It's only after lunch. No a teď je čas zase na debatu Eh, prosím, eh, nebojte se otevřeně hovořit. Eh, teď ještě budeme mít chvíli do oběda, do polední pauzy, tedy na debatu. Opravdu nestyďte se, představte se a mluvte svobodně o čemkoliv chcete. Prosím. I give, I give the floor to the ambassador of Togo. Eh, to je pan eh, velvyslanec Toga. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem z Toga a chci poděkovat za všechny prezentace. Já jsem přijel sem, protože jsem se domníval, že je zásadní, aby pokaždé, když hovořím o těchto záležitostech, jsme také u toho byli. Uh, 15. března 2004 a 18. března 2004 byla skupina AKT připravena diskutovat se skupinou Stoga 30. března Evropská unie formálně zaslala oznamenaní naší vládě, aby začala plnit své závazky. To znamená od března 2004 do března 2014 je to přesně 10 let aby jsme chtěli velice poděkovat Evropské unii, protože vždycky říkáme, že prostřednictvím dialogu se nám podařilo dospět k opuštění určitých předsudků. Nebylo to jednoduché, ale s dobrou vůlí se to podařilo, takže děkuji. 29. března na ambasádě v Togu eh, budou otevřené dveře našeho velvyslanectví, včetně čtvrtí volu ve Saint-Pierre, a my jsme pozvali Evropany, zástupce AKT a obyvatelstvo, aby navštívili během těchto otevřených dveří naše nejrůznější stánky, aby ochutnali africké speciality a aby si vyslechli také příspěvky e, a dověděli se, kam jsme dospěli z minulosti do dneška, protože samozřejmě ten boj ještě neskončil. A chtěl bych tady také přivítat pana předsedu Miguela, který nás velice podpořil, a také pana Michela, pana Gálera, kteří nám velice pomáhali. I tím, že byli kritičtí. Pan Galer byl velice kritičtí, ale my jsme vždycky věděli, že e, tím, že je kritický, neznamená, že by byl nepřítel. E, jde o to, že veškeré připomínky nás vlastně motivovaly k tomu, abychom se snažili plnit článek 8 a proto bych vás velice rád osobně pozval na sobotu 29. března, abyste nás navštívili v Tervurenu a zúčastnili se této oslavy. A účastnili se také představení afrických umělců. Bude tam také možnost diskutovat a rádi si vyslechneme Evropské rady i rady zástupců AKT. Takže vám velice srdečně děkuji za to, že jsem tady mohl přednést osobně toto pozvání. Very much. Uh... Děkujeme vám, pane velvyslanče, eh, a eh, jak jste správně řekl, procesy se těžko dokončují, ale alespoň zahájit proces, který vede k zářným zítřkům, je skvělá příležitost. Já vám na tomto místě eh, blahopřeji k tomu, co děláme. Jsem přesvědčen, že mnoho kolegů se už teď nemůže dočkat, aby se podívali do Tervurenu a ochutnali ty delikatesy, které nabízíte. Eh, ještě nějací kolegové eh, se chtějí vyjádřit k této debatě? Prosím, pane kolego vzadu. Eh, nemusíte se představovat svým pravým jménem, ale prosím řekněte nám alespoň odkud jste. Budu hovořit francouzsky, když dovolíte. Stefan Koš. Jmenuji se Stefan Koš, jsem z Kamerunu, jsem aktivistou e, za práva LGBT a otázky politického dialogu mezi Evropskou unii a zeměmi AKT mají velký význam, zejména v Kabrunu. No a to je to, co mě zajímá. Samozřejmě se zajímám o Afriku celou, ale zejména o naše zemi, abych rád věděl, na jaké úrovni probíhají tyto diskuse, kam dospěly, zejména s Kamerunem, zejména co se týče otázky práv LGBT a těch, kteří hájí tato práva. Protože už tady zazněla ta poznámka, Kamerun je součástí těch států, které se staží následovat Ugandu a Nigerii, nejenom co se týče eh, odsuzování homosexuality a zavírání homosexuálů, ale také máme návrh zákona, který znamená, že je možné odsoudit homosexuála až na 15 let vězení. Já tedy mm, mm, jsem snad slyšel, že tady bude mm, ten prezident eh, a já bych rád věděl, zda tém, budete tematizovat eh, tato L, práva LGBT. Mezi lety 2008-2011 byla financována organizace v Kamerunu, kde jsem pracoval a byla to financování, které nám poskytla delegace EU. A prezident nařídil ministru zahraničí zavolat si šéfa evropské delegace a nařídil jim e, zrušit toto financování, což naštěstí se tedy nestalo. A toto okamžiku, jaká jsou opatření, která Evropská unie prosazuje vůči Kamerunu, aby tato otázka se skutečně nastolila na nejvyšší úroveň v kontextu celé situace v Africe. Děkuji. Euh, Děkuji vám za tento dotaz, je velmi důležitý. A myslím si, že nejlépe vám dokáže odpovědět pan Verveke. Dovolte mi vám pouze říci, že Velmi často další instituce, komise a SVČ, podnikají aktivity na diplomatické úrovni eh, v různých kanálech, ale my zde v parlamentě máme možnost říkat přesně to, co máme na mysli a doporučovat nové procesy. Samozřejmě doporučujeme, když jsou nějaké vlády, které nedodržují mezinárodně dohodnuté standardy, například jako práva LGBTI, pak přemýšlíme o tom, zda můžeme pozastavit jejich rozpočtovou podporu, která proudí přímo do jejich kapes. Ale musíme být také dostatečně citliví vůči organizacím a komunitám LGBTI, co se týče zajištění toho, že pak ta pomoc je tou vládou, vládou přeposlána dále. aby nešlo říct, podívejte, kvůli těmto osobám nemají naše děti pitnou vodu. Takže ta pomoc je velmi důležitá. Já jako poslanec musím zároveň říci, že ta situace, jaká je teď, tedy ten požár, eh, nastane, nastal proto, že velmi často jsme spustili procedury podle článku 8 a pak to vyšumělo a nic se nedělo a když se něco takového stane, tak vás ostatní přestanou brát vážně. A právě proto teď, v tuto citlivou dobu, musíme s přesvědčením skutečně dělat to, co říkáme a musíme začít řešit porušení univerzálních lidských práv. Chce se vyjádřit ještě někdo? Prosím, kolegyně vzadu. Děkuji, já jsem Don Kevin z Jižní Afriky. Pracuji pro koalici afrických lezeb. Jsem velmi ráda, že jsem zde. Dovolte mi pár stručných poznámek. Děkuji za tuto debatu, myslím si, že je velmi užitečná. První poznámka se týká reakce na otázku, co lze dělat vzhledem k těm výzvám, které vidíme v afrických státech. Určit ty určité intelektuální investice mohou spočívat v tom, eh, že se bude zastávat sekulární stát. Já to nebudu rozvádět, nevím, jaké je stanovisko Evropské unie. Pokud přemýšlíme krátkodobě, tak ano, budou dialogy s africkými státy, co se týká stávající situace, ale pokud nezačneme přesouvat moc náboženských skupin, které jsou v podstatě zabarikádovány vždy v dané společnosti a nikdo s nimi nedokáže hnout a jsou pevnou součástí toho státu. Nemyslím si, že se nám ten e, problém v Africe podaří změnit. To je tedy jedna věc. A druhá věc, e, abych reagovala na e, některé ty myšlenky a nápady, co se týká nekonzistentností zde. Ano, je velmi složité jako africká lesba hovořit s přáteli v Evropské unii, kteří jsou solidární vůči našemu boji a zároveň říkat, kde leží výzvy, které jsou vlastně konfliktní do určité míry. Takže ty problémy, kterým čelí osoby LGBTI, upřímně řečeno, já si myslím, že to samo, samotné označení je problém, protože to je určitá kategorie identity. Já, když jedu v Jižní Africe někam na venkov, tak je tam mnoho žen eh, s různou sexualitou, které si neříkají LGBTI, takže součástí té výzvy je jazyk, který používáme, na označení těchto osob, který často zkresluje, o čem vlastně mluvíme. Ale je potřeba e, zopakovat, že vnímáme Evropskou unii jako naše přátele. A je potřeba říci, že to, o čem mluvíme tady, je součástí širších rozhovorů o autonomii, našem těle a našich životech. Toto není nový problém. E, v minulosti už se říkalo, že práva žen jsou také součástí tohoto problému. A velmi často v Africe je problém ten, že ani dnes, v roce 2014, nemají ženy autonomii nad vlastními těly a nad vlastním životem. A je to ten samý problém patriarchátu, e, který se teď jaksi rozšiřuje na osoby LGBTI. A pokud nezačneme přemýšlet středně a dlouhodobě a nezačneme své prostředky soustředit na rozšiřování svobod a na užívání autonomního jazyka o našich životech a tělech, tak tento problém nezmizí, protože nejde pouze o osoby LGBTI. Ty samé problémy jste měli zde v Evropě, eh, eh, například eh, otázka sexu na prodej, tedy otázka práv e, sexuálních pracovnic, které mohou své tělo používat tak, jak chtějí. A s tím souvisí otázka potratů v Africe, která je velmi složitá, ale také ve finále se týká toho, zda žena může určit, co sama bude dělat se svým tělem. Takže i tyto konverzace musí pokračovat, ta solidarita musí pokračovat, vaše přítomnost v našich zemích nesmí být přerušena. Velmi často my nepřemýšlíme stejně jako lidé, kteří volají potom, aby vaše složky odešly z našich zemí. My vás chápeme jako přátelé. Je potřeba tu konverzaci rozšiřovat, nepřemýšlet jenom krátkodobě, ale i středně a dlouhodobě. Je potřeba začít konečně rozšiřovat svobody všech osob, včetně žen a včetně osob LGBTI. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní kolegyně, za tento skvělý příspěvek. Rád bych vás ujistil, že eh, my vnímáme to propojení útoku na jednu skupinu s útoky na další skupinu, které budou okamžitě následovat. My to vidíme i tady v Evropě. Ale samozřejmě právo na autonomii a na žití vlastního života je naprosto zásadní. Já bych také rád řekl, že mi připadá zvláštní, když mi někteří kolegové z AKT říkají, že bychom se v těchto věcech měli angažovat kvůli otázkám suverenity. Ehm, já říkám, víte, ono se to nám říkalo, i když jsme bojovali proti apartheidu. Ehm, tehdy se říkalo, to s vámi vůbec nesouvisí. Nebo genocida ve Rwandě. Lidé říkali, s vámi to vůbec nesouvisí, ale jakmile tento princip přijmete, tak vy i vaše hodnoty, i vaše země jste rázem ohroženi. Takže to propojení eh, v Jihoafrické republice, tedy to napojení práv jednoho na práva druhého, znamená, že společnost podporuje i ten svůj nejslabší článek a ta osoba nebo ta menšina nesmí přijít eh, jaksi do ohrožení. Nicméně tento princip v místech jako Kamerun, Kenia, Nigérie, Eh, a v jiných se teď dostává pod tlak. Důležité je pamatovat na to, že mnoho těchto problémů pocházejí, eh, pochází z evangelického hnutí v USA. To je velmi dobře financované hnutí, které eh, je činné i v Africe a propaguje tyto Eh, dezinformace a tuto misreprezentaci náboženského přesvědčení. A i já bych chtěl, aby náboženští aktivisté hovořili i proti tomuto, protože já si nemyslím, že tento přístup řádně respektuje eh, jejich otázky a názory na péči o bližního svého a tak dále. Eh, nějaké další poznámky, komentáře? Pan Görenc. Eh, Abych se rád dověděl, zda autor studie odpoví na eh, ty otázky, protože já jsem se ptal na ten článek 96 a rád bych si vyslechl jeho názor. Um, uh, Samozřejmě. Eh, vy jako vždy jste velmi hezky jak si před, před, předejmul to, co jsem já chtěl říci. Objevily se zde dvě přímé otázky na žádná, samozřejmě on dostane slovo, ale pak tady ještě byla jedna otázka ke Cameronu, eh, kterou by rád asi zodpověděl pan Ferveke. A poté eh, dostane slovo Louis Michel, spolupředseda eh, společného parlamentního schromáždění AKTEU. The question. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za Štefanovu otázku ke Cameronu. Já eh, bohužel nemám žádné konkrétní informace o tom, eh, jak eh, se postavit k problematice Kamerunu. Jak jsem řekl, my v současné době Eh, se snažíme zjistit od našich delegací, jak by nejlépe Evropská unie mohla přispět k debatě eh, spolu s místními úřady. Eh, ten proces pokračuje a já zatím nemám feedback z Cameronu. Nicméně jde o něco, co bychom si chtěli projednat velice brzy s členskými zeměmi, čili už v příštích týdnech. Bereme to tedy velmi vážně. Co zatím vyplynulo z našich eh, debat eh, s delegacemi, eh, myslím, že není tady jeden recept, který by vyhovoval všem v zemích AKT. Podle doporučení, které jsme dosud dostali od našich delegací, existuje mnoho způsobů, jak řešit eh, problémy sexuálních eh, menšin. Eh, třeba v Senegalu jsme přistupovali k tomu velice otevřeně a nahlas jinde je třeba postupovat obezřetněji, diskrétněji, abychom nebyli kontraproduktivní. Nicméně z debaty také vyplynulo, že je třeba sahat ke konkrétním akcím podpory eh, lidských práv eh, a tak dále, podpory jednotlivých eh, hnutí a jednotlivých prvků. Ale jak už bylo řečeno, musíme postupovat moudře, tak abychom problematu LGBT včlenili v horizont, do horizontální agendy LGBT. Co se týče Jižní Afriky, já děkuji za to, co zde zasnělo. Eh, zde existuje eh, robustní rámec ochrany lidských práv a v oblasti lidských práv vedeme s Jižní Afrikou eh, také dialog, specifický dialog. Nicméně pokud se týče eh, práv sexuálních menšin, eh, tak eh, toto je problém a my také debatujeme o tom, jak bychom mohli této tématice dát prominentnější místo na, našem, na naší agendě. Děkuji vám. Děkuji a nyní Jean. Děkuji, pane předsedo. Tady eh, de facto bylo těch otázek více. Eh, třeba ta kultura eh, odchodu od určitého, od určité problematiky, či vlastně odstřihnout se od tohoto tématu jako tématu kulturního. Čili je to pro nás výzva. Kultura by neměla být argumentem, který ukončí dialog. To není možné. Je to také otázka genderová, je to otázka eh, rovné odměny za práci pro muže a pro ženy, ale skutečně i toto byly původně kulturní otázky, ale to nelze kulturu prostě a zvyklosti nelze používat za výmluvu v této oblasti. Tady jsou další věci, ještě korupce, mizerné státní služby, eh, špatná, oblast, špatná situace v oblasti lidských práv a tak dále. Čili vy vidíte, že tady eh, tyto věci se používají víceméně jako výmluvy. Druhým prvkem, který by mohl pomoci odstřihnout se od té kultury, co by argumentu, e, by bylo to, že kultura v podstatě není e, statická věc. Mm. E, ano, třeba postavení žen ve společnosti se mění, ta kultura se mění, to, to společenské prostředí se mění, takže skutečně není důvod považovat současnou Eh, současný stav věcí za statistický a neměnný. To se všechno vyvíjí a je třeba vidět tu dynamiku. My eh, na jedné straně eh, jsme vždycky mezi dvěma ohni. Snažíme se udržovat jako Evropská unie dialog s vládami a za druhé straně jsme ve styku také s nevládními organizacemi, které nás tlačí k daleko tvrdšímu postoji. A já myslím, že nám přibývá spojenců, kteří jsou ochotni eh, o tomto tématu diskutovat. A já si myslím, že by skutečně bylo dobré, kdybychom měli vyváženou domácí debatu a týká se to samozřejmě také vládních institucí. Dále jsme hovořili o, respektive to byla otázka pana Gerence, o jednotnou linii pro členské země. E, my tedy vidíme skutečně e, velice rozmanitou situaci v jednotlivých eh, státech. Eh, tady jedna linie není, ale třeba nová struktura EAS eh, nám pomáhá k jakému si společnému postoji. Třeba v oblasti LGBT, dětí, ženských práv a tak dále. Tady už se rýsuje určitá společná linie. Řekněme, že v těchto otázek, v těchto otázkách eh, to zase nebylo tak těžké, ale daleko horší jsou sociálně-ekonomická práva, eh, kde eh, to opět funguje způsobem něco za něco, poněvadž my se snažíme působit diplomaticky, eh, diplomatickými způsoby eh, podporovat obchod, ale také je to otázka bezpečnosti a tak dále. Třeba v roce 11 jsme se soustředovali na Etiopii, eh, kde jsme se zaměřovali na lidská práva, ale mm, nebylo to hlavní téma ve srovnání s jinými tématy, to bylo spíše v kontextu tehdy bezpečnosti v regionu. A ještě další dimenze je e, sjednocení linie mezi centrem a místními pobočkami, tedy třeba těmi ambasádami. Čili e, to vůbec není jednoduché. Samozřejmě v Evropě má svoji dynamiku, evropské instituce mají určitou dynamiku a ne, to nemusí být stejné jako přímo na místě. Čili vzniká tady určitě e, napětí e, v oblasti e, rozhodnutí, jak správným způsobem se chopit té problematiky lidských práv na místě. Eh, další otázka, ano. Eh, mohou existovat eh, dvojí metry. A určitě, jestliže Evropská unie sáhne k sankcím a zůstane osaměná, samocená a na druhé straně je zde sná vytvářet různé aliance. Tady už zaznělo, že AKT jako skupina má velice specifickou dynamiku. E, mnozí mohou jednotlivě říkat, že podporuje to či ono, ale jako skupina se těžko na ničem zhodne. A možná ještě poslední bod. Možná, že e, ta flexibilizace 96, e, to znamená zejména v případě Zimbabwe. Otázka je, jestli můžeme být flexibilnější eh, v používání sankcí. Někdy k tomu přistupujeme příliš tvrdě, což může vést k problémům, poněvadž eh, pak si zavíráme takové ty dveře ke zahájení debaty. No, eh, samozřejmě ten článek 96 byl proto, abychom proskoumali, co všechno můžeme na základě dělat. Dobře, děkuji vám. Já vím, že Louis Michel, eh, ano, eh, vždycky hovoří eh, nepříliš dlouho, ale já bych mu chtěl teď, než mu dám slovo, poděkovat za povzbuzení, které se, kterou se nám od něho dostalo v různých důležitých záležitostech. Takže spolu předseda AKT EU Louis Michel. Je vais vraiment réduire mon intervention. Já omezím eh, svůj příspěvek na pár jednoduchých poznámek. Za prvé chci poděkovat Michaelu Kašmanovi za jeho iniciativu. Děkuji také autorům studie, zejména panu Žánu Mosokovi, který nám ji představil. Já jsem měl potěšení celou tu studii si přečíst a děkuji za uh, Doporučení, která kniha obsahuje, já bych rád pouze vyjádřil svůj neklid v souvislosti s určitými otázkami. My jsme hovořili o otázce homosexuality a o opatřeních zpřísně, eh, týkajících se zpřísnění práva v Nigérii a Ugandě. Ale já z této diskuse jsem byl vzešel rozhorčen nejenom jako demokrat. Já jsem si uvědomil, že skutečný problém, který máme, a nevím, zda to tady zaznělo, opravdový problém, který máme, je, instrumentalizace vulgární a slepá pro politické důvody, protože je velice jednoduché dělat si popularitu eh, s dobrým účtem a eh, přitom eh, nepracovat se zásadními kulturními návyky určité populace. Instrumentalizuje se to skandálním způsobem já jsem v určitý okamžik musel odejít z této debaty, protože se mi udělalo skutečně fyzicky špatně z toho, co určití říkali. Afričtí přátelé eh, byli naprosto pobouření. Máme před sebou ještě mnoho práce a jsem přesvědčen o tom, že se nestudovaly do sofistikovanější strategie, abychom mohli pokročit ku předu. Například Evropská unie by měla mít upřímný dialog, ale bez tabu, i neformálně s Africkou unii. Eh, domnívám se, že je třeba zahájit eh, ten proces od zdola nahoru v reálné politice. Za druhé, měl jsem příležitost Eh, ovlivnit eh, určitou finanční pomoc z rozpočtu. Já si myslím, že náš dialog by měl daleko větší efekt, kdyby se dal do souvislosti s uvolňováním prostředků na rozvojovou politiku, eh, protože Mm, začíná se tady, pokračuje se spíše eh, v tom boji jednotlivých klanů a eh, instrumentalizace toho tématu tomu moc neprospívá, protože se zneužívá pouze k populismu. A za třetí, Měli bychom si uvědomit, že v našich vlastních zemích, a je třeba to přiznat, je třeba to vidět, v určitém počtu členských států je problém, který trvá v souvislosti lidskými právy. Je třeba připustit, že i oni mají právo se nás ptát na toto téma. E, domnívám se, že toto je třeba zdůrazňovat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 Možná ještě poslední záležitost, když se hovoří o tomto tématu, je třeba velice dobře rozlišovat, alespoň podle mého názoru, kriminalizace práva a zpřísňování zákona, což je pro mě naprosto nepřijatelné, protože to přímo se dotýká základních lidských práv a univerzálních lidských práv, které musí zůstat univerzálním, ale často se všechno háže do jednoho balíčku. Říká se nejenom, že musíte změkčit to právo, ale mě Měli byste akceptovat eh, sňatky homosexuál a dobce. A to je trošku moc najednou. Myslím si, že prvním tématem by bylo dekriminalizovat eh, homosexuál. Samozřejmě eh, bych chtěl i ten zbytek. Já jsem žádala naše vládu, aby to udělala. Myslím si, že to nemůžeme prostě žádat všechno najednou. Děkuji. Cher Louis, uh, je pense vous êtes... Drahý Louis, Myslím si, že jste hyperaktivní. Ale díky Bohu, já nevím, jestli jako ateista mohu děkovat Bohu. Každopádně děkuji tlumočníkům i všem zaměstnancům, kteří nám toto slyšení umožnili. Ještě pár slov na závěr, když dovolíte. Eh, našim africkým bratrům a sestrám bych rád řekl toto. Nezapomněli jsme na vás, nejste sami, váš boj je náš boj je to boj Evropského parlamentu a my se k vám zády nepostavíme, protože dějiny nám ukázaly, co se děje, když eh, se eh, začneme dívat někam jinam. Byl to, eh, mám pocit, William Shakespeare, kdo říkal v jedné své hře, co by se dělo, kdybyste vy byli na jejich místě. Představte si, že vy byste byl ten cizinec, který nese na rukou své děti a všechen svůj majetek má v jednom zavazadle. Představte si, že vy jste ten cizinec a vás mají odstranit. A pak ukažte svou nelidskost. Tento parlament a mnoho dalších osob se k těm, kteří se vždy začnou dívat někam jinam a začnou se odklánět, se k ním nepřidá. Jsme s vámi po celou dobu. Děkuji vám.